Děkuji vám, pane předsedo. Jenom velice stručně, vážení kolegové. Právě jsme si vyslechli vystoupení předsedy Komise Africké unie, což byla významná událost a při této příležitosti mám žádost na vedení Evropského parlamentu, protože před několika